Pan przewodniczący Lawija uważa, że powinniśmy rozpocząć. Pan kolega Lavia je toho názoru, že bychom měli pomalu začít s naším zasedáním. Podle naší dohody já provedu první část hlasování a kolega Lavia potom se bude věnovat druhé části hlasování. Takže vás všechny velice srdečně vítám na našem zasedání. V rámci sdělení předsedy si dovoluji sdělit, že zde máme tlumočení do 21 jazyků, kromě estonštiny, gaelic a malčtiny. Naše zasedání je také vysíláno na internetu prostřednictvím web streamingu. Co se týče zápisů, tak eh, by se měl schvalovat zápis 16. dubna a 26. května budou považovány za schválené, pokud do konce zasedání nepředložíte žádné námitky. A nyní hlavní část našeho společného zasedání. Asi by bylo dobré a vhodné, když by některá ze zpravodajek mohla přednést krátký úvod do problematiky. Chtějí zpravodajky se ujmout slova? Tak, aby nás informovali a vpravili do ducha této problematiky, paní kolegyně Zomr nikoli? Kolegyně Mond také ne? Ano, dobré odpoledne. Pokud to je možné, velice stručně. Já bych ráda uvedla, že tato práce byla sdílena s mojí kolegyní Somer a ráda bych prohlásila, že především body, které nás vedly při této tvrdé práce od začátku, byly v podstatě dva ochrana a zdraví evropských občanů a spotřebitelů a také e, zdraví e, a ochrana zvířat, e, což je také obsaženo ve smlouvách. My jsme nešli na žádný kompromis, není možné zavést v členských státech potraviny, které by vyšly z klonovaných zvířat a z jejich potomků. To bude právní norma, která bude chránit zdraví občanů a také blaho zvířat. A proto já si přeji, abychom hlasovali podle svědomí, protože e, toto má být právní norma, která bude chránit 500 milionů evropských občanů. Děkuji, paní posel Zomer. Děkuji, paní poslankyně Zomer. Děkuji. Dámy a pánové, já také chci využít této příležitosti a poděkovat spolu zpravodajce paní Moji za skvělou spolupráci. Také děkuji stínovým zpravodajům z obou výborů za skvělé konzultace. Ráda bych vás všechny vyzvala, abyste podpořili naše kompromisy. Ano, přejeme si striktní pravidla. E, nemůžeme se tvářit nevinně tvrdit, že nebudeme my klonovat, ale budeme importovat klonované produkty ehm, následujících generací nebo z těchto generací vyrobené potraviny. Pokud je někdo proti klonování, tak musí být naprosto proti klonování. A proto jsme v kompromisech sjednali striktní pravidla, a navrhl je oběma víru, výborům a tím také celému parlamentu. Domnívám se, že opravdu souvisí s našimi základními hodnotami. E, zasazujeme se o blaho zvířat, to je pro nás důležité. Zasazujeme se také pro naše spotřebitele, kteří jsou proti klonování. A pokud chceme naplnit tento úkol, který je zakotven Eh, v základních pravidlech EU a souvisí také s naší etikou, tak bychom měli podpořit tyto kompromisy a k tomu bych vás přece jenom ráda vyzvala. Prosím vás o to. Děkuji. Děkujeme. Zajisté ještě zazní slova díků, ale to bude až na konci hlasování. Nyní se tedy dostáváme k hlasování kompromisu 1. Budeme hlasovat o elektronicky o všech kompromisech. Takže kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. Kompromis byl přijat. Návrh kompromisu číslo dvě. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis byl přijat. A nyní pozměňovací návrh 125. Pozměňovací návrh 125, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Návrh kompromis číslo 3. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Kompromis eh, byl přijat. Nyní pokračujeme pozměňovacím návrhem 21. To je změna obou zpravodajek. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. Nyní pozměňovací návrh 122, což zahrnuje vlastně tři pozměňovací návrhy. Kdo je pro 2 a 20, říká pan předseda. Kdo je proti? byl, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 23. Opět podávají ho obě zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 151. Kdo je pro? Kdo je pro 151? Kdo je proti? Bylo to zamítnuto. Kompromis 4. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 159. 159. Pokračujeme dále. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Je to opět a zobou zpravodajek. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Bylo to přijato. 27. Kdo je opět od zpravodajek? Kdo je pro? Proti? Bylo to přijato. 163, kdo je pro? 163, kdo je proti? Bylo to zamítnuto. Sto šedesát čtyři, sto šedesát pět, sto šedesát šest. Hlasujeme společně. Kdo je pro tyto tři pozměňovací návrhy, kdo je proti? Bylo to zamítnuto. Dvacet devítka, kdo je pro? dvacítku? Proti? Přijato. 167, kdo je pro? Proti? Přijato. 168 pro, Proti? Přijato. Třicet pro. Proti? Přijato. Čtrnáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Inta 14, ano. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme hlasování o INTA 14. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 170. Kdo je pro 170? Děkuji proti. Přijato. 171. Kdo je pro? Děkuji proti. Přijato. 31. Zpravodajek. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Bylo to přijato. 172. Kdo je pro 172? Kdo je proti? Přijato. 34. Návrh zpravodajek. Pro. Proti. Přijato. Tak a nyní mohu předat práci kolegovi. Prosím. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 42 pro, proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Omlouvám se, říká pan předseda, musíme hlasovat elektronicky. Pane předsedo, já jsem ztratila svou kartu. Můžete prosím můj hlas započítat? Dobře, říká pan předseda. <laughs> OK, the vote is closed. Dobře, končím hlasování. Schváleno, není kompromis 6. Opět hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 49. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 50. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní kompromis 7. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali jste všichni, v tom případě končím hlasování, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 55. Kdo je pro? Proti? Raději to ověříme elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní se dostáváme k návrhu 70. Kdo je pro? pro? Kdo je pro 70? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno? 71. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní návrh 72. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní 85. Kdo je pro? Kdo je pro 85? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Nikdo, takže schváleno. Chcete to ověřit elektronicky? Dobře. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní Hlasujeme o 93. Pan Tarabela, kdo je pro? 93. Pana Tarabely. Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní eh, návrh číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní hlasujeme o návrhu INTA 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní návrh 94. Pan předseda se opravuje. Chcete nejprve ověřit elektronicky návrh INTA 3? Dobře, ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Omlouvám se. Respektive škoda pro vás. Nyní hlasujeme o 95 a 96 na jedno, kdo je pro. Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Hmm, nyní hlasujeme o INTA 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní hlasujeme o návrhu 102. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 103, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Nyní hlasujeme o 105. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní hlasujeme o návrhu 110. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Nyní závěrečné hlasování a to elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. The vote is closed. Končím hlasování a návrh byl přijat. Nyní o 3, 3a, o úvodním ustanovení 3a, kdo je pro, proti, držel se někdo schváleno a nyní hlasujeme o celém návrhu v pozměněném znění. Můžete hlasovat, prosím. Everybody had voted? Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Návrh byl přijat. Gratuluji tímto zpravodajům. No? Dobbiamo ještě předtím, než eh, uzavřeme dnešní zasedání, připomínám poslancům výboru pro životní prostředí, že se zde znovu sejdeme ve čtyři hodiny s panem komisařem Velou, takže bych vás poprosil, abyste se ve čtyři hodiny znovu dostavili. Děkuji.